Kolegové, prosím, posaďte se. Začneme se společnou schůzí. Vítám kolegy z Jury. Jak vy jste všichni? Jsme tady, abychom nejprve eh, se podívali na návrh zprávy našich spolu zpravodajů. Je to důležitá agenda, jsou to ty zprávy podle jednotlivých zemích a tam se řeší zásadní otázky, především daně, transparentnost a e, veřejný dohled nad tedy daní z příjmu, takže jsme velice rádi, že jsme eh, začali na, tomto, na této agendě spolupracovat s kolegy z Jury a mm, podle jednacího řádu pravidla 55 a samozřejmě eh, bez toho, aniž bych musel tedy zmiňovat právní základ. Takže možná kolegyně, já myslím, že máme krátké zasedání, tak bychom měli začít rovnou. Dobře, dáme slovo našim zpravodajům. Nejprve pan Baje. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně řekl, to je významná agenda. Jde o daňovou transparentnost. Všichni víme, že to je otázka spravedlnosti především, protože nadnárodní společnosti pořád eh, vydělávají eh, zisky, které nejsou zdaňovány a mm, šéfové malých středních podniků v Evropě potom musí v podstatě e, financovat těch 50-60 e, miliard euro, které to představuje, tak proto si myslím, že snad komise teď udělá krok vpřed, lepší spravedlnost v daních a ty, e, proto zde jsou ty zprávy podle jednotlivých zemí, které se týkají zdanění zisku. Je to skutečný boj proti únikům, daňovým únikům i jde o to, aby i nesoutěžili mezi sebou ty daňové systémy v Evropě a mm, zde samozřejmě e, i ten dosah je širší, mm, jde o transparentnost e, na celém světě, zveřejňování údajů, což je mm, předpoklad pro solidní management podniku, je to i nezbytné pro lepší společenskou odpovědnost podniku. Vy jste eh, určitě si povšimli, že s kolegyní Evelyn Regner eh, jsme eh, přijali ambiciozní postoj, ale je to zásadní proto, aby skutečně došlo ke změně v Evropě. Jenom chci zdůraznit proto tři aspekty. První cíl to je určit skupinu nadárodních společností, mm, mm, mm, které dostávají daňové výhody a je třeba je tedy sledovat, tedy o 40 milionů ročně, to je ten obrat, který se zde navrhuje, což je asi 20 tisíc nadaných společností. A komise stanovuje strop, 750 eh, milionů euro, ale to de facto vylučuje 9 eh, z 10 nadálených společností. Je to příliš vysoký strop. To by bylo velice nezodpovědné stanovit tak vysoký limit toho obratu to by asi nepostihlo ty eh, daňové problémy, které máme. Potom ten černý seznam, který komise navrhuje. Vždycky ve výboru Econ jsme byli pro takový černý seznam, který se bude opírat o velice solidní kritéria. V této zprávě se domníváme také, že je vhodnější, aby nadnárodní společnosti poskytovaly informace o činnosti pro každý stát, kde působí v EU a také mimo EU. A toto opatření tedy jde dále za rámec toho, co navrhuje komise a e, tady jde o to, abychom globálně postihli činnost těchto nadnárodních společností. Je to, to nelze nahlížet jako opatření e, v podobě sankce. Ne, je to pro lepší fungování vnitřního trhu. A v tom našem návrhu také jsme zrevidovali údaje, které poskytují nadnárodní společnosti Cíl jasně je prosazovat eh, daňový soulad, eh, eh, tak aby efektivně mohly státy inkasovat daně a také i jde o zjednodušení správních postupů. Je to podle mě významná norma a já doufám, že parlament určitě se stmelí, a protože naši občané mají velká občekávání od nás, chtějí, abychom byli konkrétní a razantní. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Děkuji. Paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já plně podporuji, co právě bylo řečeno a podniky mají také společenskou odpovědnost Eh, to je princip sociálního tržního hospodářství v Evropě, je to také zakotveno v eh, smlouvě o EU. To znamená, že podniky samozřejmě jsou orientované na zisk, to je jasné, ale měly by také eh, splnit svoji oznamovací povinnost. A tady jde o reporting. Oznamovací povinnost tady už, jsme, tady už byla provedena řada věcí, myslím finanční reporting, těžní ehm, průmysl a tak dále a také eh, práce pana Koferatyho akcionářů. Takže princip veřejného eh, informování je eh, tady požadovan. K tomu, co bylo řečeno, <clears throat> ten práh, to první kritérium, když se, podí, to je, eh, když se podíváme na tu zprávu, 750 milionů euro, to je pochopitelné, eh, tedy co komise předložila. Ovšem, když se podíváme na evropskou společnost, tak vidíme, že jsme již mm, před lety stanovali, stanovovali pra, Prahy a není smysluplné tam zavádět nový 750 milionů. Mm, to také odpovídá společenským kritériím v evropském hospodářství. Další věc eh, jsou mm, další uvedená kritéria, například informace, které by se měly poskytovat o sídle informace nejenom eh, zaměstnaných, ale tak zvaný full-time equivalent. Takže tady celá řada věcí, které je třeba upřesnit to považujeme za mm, velmi nutné, eh, když se podíváme na cíle to, eh, této zprávy a eh, další požadavek to se týká tzv. agregovaných dat. Tady jde o to, že podniky, tak jak to navrhla komise, by tyto informace dávaly v rámci evropského vnitřního trhu. To je špatně. Eh, smysluplné mi bylo z vzhledem k Trumpově administrativě a politickému pozadí toho, co se děje v celém světě, je o to důležitější, aby tyto informace byly specificky k dispozici za každý jednotlivý stát. A mm, to tedy zhruba řečeno je nejdůležitější obsah této zprávy. A máme zájem už se spolupracovat Mm, s stínovým zpravodají a těším se na vaše komentáře. Děkuji. Myslím, že můžeme předat slovo stínovým zpravodajům. Začne pan Rozety. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem pana Rozetyho chci poděkovat obou zpravodajům za jejich práci. Eh, to mě tedy požádal, abych, eh, pan Rozate mě požádal, abych eh, řekl následujícími. Deset měsíců po té, co komise zveřejnila návrh veřejného CBCR, navrhujeme zprávu s tím, že mezinárodní atmosféra k další daňové transparentnosti je jiná než v době změři, zveřejnění toho návrhu. Jako EPP stále chceme reagovat na poptávku veřejnosti, eh, bojovat proti um, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování sou, se současným zřetelem na evropské podniky a e, ochranu investičního klimatu. Víme, že boj proti daňovým únikům nelze vyhrát e, jako jednotlivé státy, ani, ale ani Evropskou unii samotnou. Proto chceme e, mezinárodní spolupráci v rámci OECD možná. A jeden z kroku BEPS je 13, ehm, to je takzvaný reporting country by country. EUDC ehm, e 4 ehm, reflektovalo, tady jsem byl zpravodajem, OECD BEPS by měl být základem pro další práci na daňové transparentnosti. Proto chci zmínit jenom něco Eh, některé body, s kterými má EPP problém. Jak eh, víme, tak komise navrhuje práh 750 eh, milionů konsolidovaného obratu jako velká skupina nebo velký podnik, který by musel zveřejňovat zprávy country by country. To je také práh, který navrhuje OECD. OECD argumentuje, že na základě tohoto limitu eh, ten obrat bude mm, reprezentovat 90 obratu všech větších eh, podniků. Malé střední podniky by nebyly dotčeny. Podle pravidelského parlamentu eh, se držíme tohoto Prahu, nechtěli jsme to snížit, aby mm, přeshraniční malé podniky nebyly dotčeny. Snížením tohoto návrhu na to, co i jak navrhuje zpravodaj, by vytvořilo další díru v systému. Pokud vím, tak práce tohoto výboru a vyšetřovacího výboru pro Panama již ukázala, že právní mezery jsou jedním z hlavních příčin eh, daňových úniků a proti kterým chceme bojovat eh, veřejnými CVCR. Eh, při mm, přípravě eh, informací, které je třeba zveřejňovat, eh, vzhledem ke zvýšeným očekáváním veřejnosti, k daňové transparentnosti a nepoškození konkurenceschopnosti firm. A proto se informace budou zaměřovat spíše na EC4. Informace sdílené daňovými orgány členských zemí. Spravo, spoluspravodajové ehm, požadují více informací, aby byly zveřejňovány. To znamená, že veřejnost by měla přístup k více informacím než daňové orgány. Vzhledem k možnému negativnímu dopadu na konkurenceschopnost evropských firm a dalších investic do EU, EPP má problém akceptovat toto neposlední řadě komise chce, aby informace CBC byly prezentovány zvlášť pro každý členský stát, mm, aby se vytvořila černá listina různých jurisdikcí. Spravodaji požadují oddělené poskytování informací pro každou jednotlivou jurisdikci celosvětově. S ohledem na množství informací, které mm, se měl poskytovat, tak by to vlastně zničilo konkurenceschopnost našich firm a naše další jiné podniky by nechtěly investovat do Evropské unie. Je třeba najít vyvážený návrh, který by řešil ty nejproblematičtější jurisdikce, aniž by vytvářel zbytečnou byrokracii pro eh, jurisdikce, které nejsou problematické. Já ale na druhou stranu podporuji ten návrh společného vzoru CBCR společně s publikací těchto dokumentů eh, v jednom z, ve, mm, z úředních jazyků EU hm, vedlo k nedorozumění. Evropská unie chce zase být eh, šampionem v určité oblasti. Nyní to je daňová transparentnost. Takže řekněme jasně, EPP je velice pro hm, větší daňovou transparentnost ale buďme také realisté. Nemůžete vždy se připravovat na sprint, když ostatní jdou na procházku. Boj proti daňovým únikům je mezinárodní spoluprací. E, není to jenom naše ambice, která by nakonec poškodila naše podniky, naše podnikatelské prostředí, které je základem naší sociálně tržní ekonomiky. Děkuji. Děkuji, pane Bals. Pan Estra Sarada. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínovou ve výboru Jury. Ano, a linie, kterou eh, eh popsal kolega, tak mm, v podstatě mm, to je to, co, <clears throat> o co nám jde, za to děkuji. Eh, Eh, zpravodajům a řekně, řeknu vám pár myšlenek. Za prvé, není pochyb o tom, že mm, cesta musí být směrem k větší transparentnosti ve zdanění firem, včetně eh, té povinnosti sdělovat informace, zveřejňovat ty informace, tak jak eh, mm, v návrhu představuje komise. Také souhlasíme, že to je pozitivní. Ano, je třeba se i dohodnout na písmenu D tohoto návrhu, jak navrhuje komise jednotný trh potřebuje, aby daně platili eh, zisky v zemích, kde generují tyto zisky a také i mm, ty informace, pokud je budou zveřejňovat, tak musí i eh, zavést větší transparentnost do daňových praktik těchto firm. A my víme, že to je dnes priorita komise také. A povinnost zveřejňovat všechny ty informace Eh, umožní občanům eh, eh, vidět, jak se daňově chovají nadnárodní společnosti a ty, které platí daně v zemích, kde realizují zisky. Je třeba se dohodnout na to, na tom Prahu, na těch 750 milionů navrhuje komise, zpravodaj 40. No, já si myslím, že to je obrovský propad, obrovský rozdíl. Je pravda, že že eh, i eh, zpráva CES hovoří o 150 milionech, no já nevím, eh, o co jde, jde o obrat, ale jak budeme se dívat na ten obrat? Já myslím, že třeba na to si sednout a říct si, nalézt tedy nějakou schodu, pokud jde o ten strop nebo limit. Je pravda, že tento návrh komise nemůže znamenat nové břemeno pro malé střední podniky, to je velice důležité. A je třeba eh, se vyhnout tomu, aby malé střední podniky kvůli tomu třeba nepřišly o konkurenceschopnost a je třeba i zachovat důvěrnost informací a odlehčit byrokracii. Návrh zpravodajů a návrh komise také je rozdílný, pokud jde o ta přiznání. V tom smyslu, že návrh komise hovoří o tom, že je třeba zveřejňovat informace podle jednotlivých eh, států, kde operují ty eh, podniky, včetně zemí mimo EU, ale komise eh, ta i hovoří o daňových rájích takže, a o zemích Unie, takže na to je třeba se dohodnout. A i v Radě existují rozdíly, pokud jde o právní základ, článek 50 nebo 115 smlouvy, Eh, to záleží, potom to se, o to se bude odvíjet postup, zda řádný nebo zvláštní eh, postup, a takže takže to, tom je třeba se dohodnout. Zdá se mi, že návrh komise je rozumný, je to dobrý výchozí bod pro jednání a eh, tedy my jako, jako, my jako stínoví musíme začít jednat s řádnými zpravodaji a domluvit se. Děkuji. Thank you. Then we come to... Děkuji a nyní eh, stínový zpravodaj KR, paní eh, Lerno. Zpráva je dobře napsaná Eh, jsou tam nejdůležitější body z návrhu komise. Největší problém je, že komise se snaží omezovat ten reporting jenom na eh, společnosti, které jsou bratem nad 750 eh, milionů euro. Ta zpráva je správná. Potřebujeme ehm, ten práh spojit s definicí velké společnosti NMI, která je již ve směrnici. Jednu eh, věc si zmínit, to je pozměňovací návrh číslo 6. Odbory a zaměstnanci národních firm by měly být pravidelně informováni o situaci společnosti, včetně počtu zaměstnanců, eh, zaměstnání na plný úvazek, zisku a eh, placených daní z příjmu. To se, myslím, překrývá s informacemi country by country report marketing nejenom pro odbory, ale pro um, veřejnost jako takovou. Návrhy 16 až 30 navrhují důležité um, rozšíření eh, těch oznamovaných eh, bodech. Nicméně otázka je, zda formulance návrhu 24, kde se zmiňují veřejné dotace, je dostatečně podrobná. Zda by se to nemělo rozšířit, zda bychom eh, ne, ne, neměli říci veřejné dotace, daňové prázdniny, včetně trvání nebo něco podobného. Za třetí, chci změnit e, body odůvodnění. E, iniciativa OECD BEPS je zmíněna v jednom bodu a také by mělo být řečeno, že iniciativa BEPS nedosáhla svých cílů. E, kromě toho v bodu 5, kde se hovoří o korporátní odpovědnosti, Eh, kde by možná bylo lepší říci eh, accountability než responsibility a místo spravedlivější daňová soutěž bychom měli říci mm, prevence v zneužívání daňového systému. Eh, dále otevřená data. Tady bychom měli říci, že tato data by mohl být ve formátu mm, strojově čitelném. Toto je všem můj návrh, eh, můj názor, není to možná eh, názor všech členů EKR v našem výboru. Pan Kalbešano. Děkuji, dámy a pánové, pane předsedo, paní předsedkyně. Toto je eh, výchozí bod. Doufáme, že eh, půjde to všechno rychle. A mně se zdá, eh, jako to je vynikající základ pro budoucí činnost, ale samozřejmě je tady řada otazníků, kterým je třeba se zabývat. Já nebudu zdůrazňovat to, co je, je v podstatě názor všech přítomných a to, že my zde hodně Eh, se snažíme zvyšovat transparentnost a aplikovat, implementovat eh, eh, to, co se nazýval web, tedy tu transparentnost a spravedlnost v, v, zavést spravedlnost do zdaňování zisku, kde je potenciál, že mohou uniknout tedy těchto zisků. A Eh, takže zde všichni souhlasí s tímto. A teď je třeba to udělat nej, způsobem praktickým, efektivním, rychlým. V tomto smyslu musím zdůraznit, že poté, co tento parlament již eh, vypracoval eh, dokument, který se týká BERPSu, takže já jsem o, o tom in, informální stínový. A zde tedy existuje určitý precedent. A, to, že, a tady bychom mohli jít ještě dále, než, co, než to, co dělala OECD, protože eh, věci se také vyvinuly rychleji. Existuje pana a potom hm, v Americe zvítězil Trump a tak dále, takže spousta událostí se udála. A hm, Evropa by měla vystupovat rigorózně a proto my musíme analyzovat ty konfliktní, kontroverzní body spolu s kolegy a uvidíme, eh, jakou rovnováhu nalezneme proto, abychom byli efektivní, ale aby to i nenarušilo konkurenceschopnost našich podniků. Já zde vidím pět bodů k diskuzi a mohu říci, že za ALDE a určitě za mě samotného, tedy osobně, já si myslím, že těch 750 milionů a jiní říkají 40 milionů obrat. Já bych chtěl, aby ti, kteří říkají 40 milionů, tak já bych chtěl vědět, proč zrovna toto číslo, jakou výhodu to může mít. Když ty mám, protože eh, OECD má tedy takovou svoji představu, co je tedy nadnárodní společnost, proč to není třeba 100 milionů. A potom je třeba i Eh, udělat si takové porovnání, komparativně se podívat, tedy kolika nadnárodních společností se to bude týkat, zda to skutečně stojí za to, zda to nebude marginální efekt. A mm, já myslím, že asi tady to nelze klást jako podmínku sine qua non, je třeba to technicky inteligentně zanalizovat. A také i mm, mm ten seznam eh, Mm, který eh, vytvořili spoluspravodajové, takže může být eh, dostatek mm, spíš eh, taxonomická, tedy my máme za to, že tady jsou tři nezbytné věci, mm, abychom věděli, o čem mluví. Zdali jde o fiktivní společnost, tedy jenom takovou to boxovou firmu nebo něco serióznějšího a jaký je ten přiznaný kapitál. Počet eh, zaměstnanců na mm, mm, dobu částečnou, na řádný úvazek, to také je důležité proskoumat u těch firm a podívat se, jaké má, jaký má hmotný majetek. Zdali nemá jenom někde nějakou tedy kancelář, ale zdali skutečně má výrobní třeba kapacity a podobně. Takže to je třeba také sam, to je také třeba analyzovat u těch firm, protože podle toho mm, se pochopí, o co jde. A Mm, uvidíme, protože samozřejmě eh, potom ta kontrola mm, bude obtížná. A dále mm, eh, další věc, která je zásadní, je ten standardní formulář a jednotný formulář. A eh, my zde víme, že to je docela komplikované, protože sice je to jednotný formulář a každý si to stejně předkládá, jak chce, a to může otevírat jenom dveře těm dobře, dobře placeným auditorským a účetním firmám, poradickým firmám a to. A tak závěrem ještě k těm bodům. My eh, eh, pokud jde o ten standardní formulář, my zatím k tomu nemáme pevný názor, ale chtěli bychom, aby eh, to bylo něco praktického, protože cíl je, cíl je přece jasný a je třeba ho dosáhnout a e, to dlužíme tedy společnosti, protože my zastupujeme e, lid. A já se ptám, jaký smysl má hovořit o agregovaných informacích, když se o, o, tam hovoří o zbytku světa, kromě daňových rájů, protože samozřejmě v těch agregovaných datech se ztratí hodně informací. Já myslím, že to je docela zbytečné. Uh, Eh, protože potom vždycky potom musí být ještě další kolo těch informací a ptát se, proč zrovna toto a toto. A já si myslím, že to by nám komise měla vysvětlit. A potom já si myslím, že je třeba také i eh, eh, do toho zahrnout celý svět, protože pokud začneme vytvářet určité části, o kterých se bude informovat, jiné zase ne, no tak to Eh, nevyřešíme příčinu problému. Děkuji. Merci, monsieur Calvé-Chambon. Je suppose que vous avez... Děkuji. Předpokládám, že jste si také vzal, eh, využil domů kameny. Dobře. Tak přejdeme. Nikdo? FDD, FDD? Také ne. taso. Bandura. Děkuji. Děkuji. Velice stručně a Pascal bude pokračovat. Ano, první věc. Musíme si uvědomit, že tady eh, my eh, musíme v našem funkčním období něco již udělat s tímto problémem, protože zde máme ty daňové skandály, které nás zavazují k tomu, abychom byli ambiciozní, protože nejhorší by bylo nic tím neudělat a nechat tu legislativu, která bude neambiciozní a špatná, takže to si nemůžeme dovolit. Já myslím, že my jako parlament v této agendě musíme být velice ambiciozní, protože my všichni, ale pro, víme, že problém je na radě, je v radě. Eh, protože bylo spochybnovat eh, daňový eh, základ a podobně. Takže je třeba, abychom my byli ambiciozní, protože když to neuděláme my, tak nikdo. A je třeba zdůraznit pár zásadních bodů. Návrh tedy snížit tedy ten obrat ze 70, 750 na 40, to je podle mě zásadní otázka a my budeme absolutně podporovat návrh zpravodajů, tedy těch 40 milionů obratu. Protože pokud by to mělo být těch 750, tak no v podstatě to 9 z 10 nadárních společností z toho vypadnou, z toho filtru. A jaký to potom bude mít smysl? Má tyto předpisy, když se bude týkat pouze zanedbatelné části podniků. To je první zásadní věc. A dále chci zdůraznit dvě otázky, které jsou také významné. První, eh, návrh komise, eh, jak řekl pan Kalvet, eh, ta stanoví, že údaje mimo EU se budou schromažovat agregovaným způsobem. S tím nesouhlasíme. To musí být desagregované, hm, detailní a e, i ta, hm, samozřejmě tady se hovoří o tom, že to je, že to je podle principu extraterritoriality a že to je velice těžké zjistit tedy, e, hm, co tam ty podniky dělají. Ale za druhé, v návrhu komise také e, tam se otevírají zadní vrátka pro některé podniky, které říkají, že když některé státy po nich chtějí country by country reporting mimo EU, tak eh, potom to nebudou dělat v Evropě. No to musíme změnit přece, my jako parlament eh, změnit eh, tuto otázku, protože to by zase umožnilo řadě zemím vyhnout se regulaci. A závěrem chci zcela podpořit ten návrh zpravodajů, i paní, paní Regner, i pana Bajeta a také ještě více chci říci, že tam, kde se hovoří o ztrátě konkurenceschopnosti, tak chci eh, připomenout, že my v podstatě eh, chceme po podnicích to, co chceme i po jiných. Takže nic více, nicméně děkuji. Merci, madame la présidente. Euh, voilà un rapport qui est bien cruel pour un écologiste. Děkuji. My, kteří eh, všechno rádi kritizujeme, tak tentokrát chci říct, že, jsme, že plně souhlasíme s touto zprávou, s prací, kterou um, udělala moje kolegyně Regner. Ale vážně, proč 40 eh, milionů? Protože eh, to je definice velkých podniků m, mm, příslušné směrnice, takže to je objektivní prvek. A samozřejmě stejný požadavek, který dobře cháme, chápeme, eh, je také důvod, proč je evidentně nutné, aby tam byla potřeba transparentnosti pro všechny velké podniky, nejenom ty nejvýznamnější. Pak jedna věc k tomu, co bylo řečeno k agregaci a podobně, to stílím eh, velice silně. Chci jenom zmínit dva body, když byly rychle zmíněny také, eh, eh, že jsme si, co se týče o zodpovědné transparentnosti eh, dané informace, to je transparentnost pro akcionáře. To je také důležité. To je samozřejmě otázka diskuse, eh, aby parlament tady měl jasno. Poslední věc, a to není můj přístup, je to možná mm, požadavek doplnění, co se týče sankcí je vidět, eh, do jaké míry je obtížné získat informace, pokud není jasná sankce při nerespektování předání těch informací. Tak to jsem chtěla říct. Děkuji. Děkuji. Nemáme žádné další stínové zpravodaje, takže catch the eye, pan Fermer. Děkuji. Já nejsem právník a jsem akorát člen ekonu. Takže z moudrosti a, a chytrosti e, právníků na výboru jury se mám ještě co učit, ale e, po přečtení té zprávy o, o mnoho chytřejší nejsou. Nejsem. Máme zde e, iniciativu BEPS jako daňové téma a tady máme zprávy o jednotlivých zemích, ale nic veřejného. Máme tady eh, ty zprávy eh, po jednotlivých zemích eh, o bankách v rámci jedné směrnice čtyřky a já si kladu otázku, jak je možné vůbec u podniků, které překročí tu hranici 40 milionů, To si myslím, že samo o sobě je zajímavé, ale k tomu se ještě dostanu, které nejsou třeba akciové eh, společnosti. Jsou to eh, eh, podniky, které mají za vlastníka jenom rodinu nebo jednoho člověka. Tak prosím vysvětlete mi, jako neprávníkovi, jak tohle udělat. A druhá otázka, je to daňově právní otázka, nebo je to otázka vnitřního trhu? Když je to otázka vnitřního trhu, tak proč eh, se tady odpovídá na otázky, které jsou mimo vnitřní trh? Tady bych také eh, chtěl eh, vysvětlení od správníků, protože na BEP jsme zatím dělali na ekonu, protože to považujeme za daňové téma. A potom si musíme položit základní otázku, co chceme dosáhnout. Chceme, aby naše nadnárodní podniky starších na pranýři, nebo chceme větší daňovou upřímnost, poctivost? Když eh, to tak poslouchám, tak nikdy nerozumím. Byl jsem v taxe 1, v taxe 2 a eh, jsem také členem pana. A myslím, že u eh, národních podniků nemáme ten problém, že mají soukromé účty eh, na Bahamách nebo v Panamě, ale že se se státy dohadují eh, na zvláštních eh, daňových ujednáních. Ale cílem by tady mělo být, abychom měli nástroj, jestli daňové zatížení je férové vzhledem k činnosti v dané zemi. Ale máme ty indikátory po jednotlivých zemích. Ovšem otázkou je, jak zadržet, eh, zabránit jiným zemím, že eh, prostřednictvím daňovým eh, rozhodnutí, kde už jsme to vlastně tak trochu rozpracovali ohledně té výměny informací u daňových rozhodnutí, abychom tohle dostali pod kontrolu. Já si kladu otázku, jestli to, co tady navrhují zpravodajové, vůbec odpovídá na tuto otázku, nebo eh, si sami podřezávám větev, když řekneme, že naše podniky ve třetích státech budou oslabené, budou postavené na pranýř jako potenciální eh, daňoví eh, podvodníci, i když jim státy dávají, i když to jim nedávají jednotlivci, ale státy ty daňové výjimky. Tyhle první otázky si musíme sami navzájem vyjasnit, než začneme hovořit o hraničních hodnotách. Děkuji, pane Ferbře. Euh, Pervanš Beres. Merci beaucoup. Avant de... Enfin, d'abord, je veux féliciter les co-rapporteurs parce que je crois qu'ils nous... Já eh, chci poděkovat zpravodajům, protože to je velice dobrý základ pro diskuzi eh, s Evropskou komisí. Mm. To je zcela zásadní pro nás, ale chci, eh, dovolte, abych připomněla trochu historii a připomněla vám argumenty, které používalo Spojené království. Eh, které nechtělo eh, udělat nic s daněmi v EU, a někteří si to pamatují asi v době e, dohod se, když se začalo hovořit o harmonizaci úspor, tedy v EU, tak tam jsme našli kompromis a Spojené království tehdy mm, v podstatě dosáhlo trochu svého, protože pokud je o ty zprávy, takže my jsme tedy potom diskutovali s řadou eh, externích partnerů, takže to je už prodiskutováno a teď jsme eh, opět nuceni znovu, eh, i kvůli Brexitu, hm, toto analyzovat z jiného kontextu. A každopádně tato země může si s teď dělat, co chce. Ale my teď v Evropské unii nejsme schopni mezi sebou se dohodnout a přece teď nemusíme vnucovat Spojenému království žádné naše diskuze, když sami nejsme schopni vůbec se dohodnout. Mm, a, mm, takže kromě eh, toho, tak i mm, je potřeba se podívat na tu eh, daňovou otázku a je třeba, abychom šli teď vlastní cestou. A to eh, je třeba vzít i do úvahy vývoj Eh, toho, co, jak to vnímají naši občané eh, a ten reporting eh, země po zemi. Takže vidíme, že na jedné straně občané čím dál více jsou si vědomi, že prostřednictvím těchto obskurních mechanismů a kde země neplatí daně v době, kde v podstatě zpracovali suroviny, kde konzumovali veřejné služby a Mm, a naopak, eh, tedy eh, eh, snaží se spíše hrát si na schovávanou a k tomu používají různé mm, mm, politické představitele i e, země, kterou znám docela dobře, tedy Francie, tak ta také přijala rozhodnutí. Ústavní rada, e, ústavní soud přijal takový nález, protože někteří mohou si vykládat i e, toto stanovisko takže stát Francie odmítá reporting po zemi, jednotlivých zemích. Ale když si dobře přečteme tento stanovisko nebo nález ústavního soudu, tak naopak tam uznává se, že cíl transparentnosti a znalosti tedy podle jednotlivých zemí, eh, abychom věděli, kde jaké eh, zisky realizují, to je přece ústavní hodnota. To nutí členské státy, aby to dělali. A aby Evropská unie díky tomu mohla být příkladem právě při vyjednávání se zbytkem světa. A pokud je o to, co nám navrhuje zpravodaj, tak chci zdůraznit dva body. První, ten se týká změny té prahové hodnoty. No, to je docela udiv, podivné, že mm, tady mm, u některých směrnic se nám to podařilo a teď najednou, eh, jak si v jiné oblasti to nejde. A tady zpravodajové nám říkají, že když eh, přejdeme eh, na těch 40 milionů, tak v podstatě, mm, že kdybychom si ponechali ten vyšší, eh, eh, vyšší práh, tak by nám unikla, mm, uniklo mnoho nadárodních společností. A teď je potřeba se podívat eh, v detailu, co to znamená za masu, která by nám nakonec unikla. A pokud jde o ten černý seznam, tak zde o tom já myslím, už se tady hodně debatovalo, je třeba jít cestou transparentnosti, tak jejich přístup je dobrý. A dále otázka, zda je to téma čistě právní nebo fiskální. Já myslím, že tady již mm, konference předsedů to uzavřela, tu otázku. Eh, prostě fiskální daňová, eh, daňový aspekt je ten hlavní. A mm, samozřejmě mm, s tím, že tam se existují i ty aspekty obchodního práva, a to určitě přiblíží i nás ke komisi. Komise. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se pouze dotknu dvou ehm, bodů ehm, věcných a, potom eh, pojednám o právním základu. Řada otázek padla k eh, věci rozsahu působnosti a k hranicím, které jsme dali, nebo prahům, které jsme dostali do našeho návrhu a také agregace informací, eh, které bude třeba zveřejňovat a na to se teď stručně zaměřím. Proč jsme přijali ten přístup, jaký jsme přijali? My jsme se chtěli zaměřit na oblasti, které jsou nejproblematičtější. Pokud se podíváte na tu hranici 750 milionů, tak je jasné, že se jedná o společnosti, které mají jak motivaci, tak zdroje a odborné znalosti e, k e, zapojit se do závažného agresivního daňového plánování. A tím, eh, že eh, postihneme těch 6 tisíc firm zhruba, které eh, překročí takový obrat, bychom pokryli asi 90% příjmu podniků. Kdybychom šli na ten práh 40 milionů, tak podle těch čísel spolu s pravodajů bychom zvýšili počet firm, na které by se vstanovoval tento text trojnásobně a Eh, jenom marginálně by to dopadlo eh, na eh, objem vybraných prostředků, kterých by se ten text týkal. Bylo by to o nějakých 10% podle, tedy výnosů podle výpočtu OECD. Takže jsme zvolili tento práh, abychom to dělali stejně jako na mezinárodní úrovni v OECD, ale také, aby to bylo přiměřené. Druhá věc, eh, dezagregace informací. Opět snažíme se zaměřit eh, na místa, kde jsou problémy v neevropských jurisdikcích. Jsou to jurisdikce, kde je problém se špatným eh, daňovým vládnutím a ty skončí na seznamu. Pokud bychom šli na tento rámec, tak je tady riziko, že evropským firmám vytvoříme velkou konkurenční nevýhodu vůči jejich eh, konkurentům mimo EU, protože eh, ty by museli eh, zveřejňovat informace, které by ostatní jejich konkurenti nemuseli zveřejňovat. A to je nejenom otázka nákladů, ale i těch informací, které jejich neevropští konkurenti by měli k dispozici o činnosti našich firm na trzích ve třetích zemích. Čili to je opět náš obecný přístup. A ještě bych se vrátil k té otázce Prahu, jenom abych to ilustroval. Ohledně toho, že ten náš návrh se opravdu zaměřuje na firmy, které vytvářejí problém. Všechny ty firmy, které v současné době jsou vyšetřovány eh, ze strany našeho eh, oddělení pro hospodářskou soutěž pro eh, možnou nelegální státní pomoc, v rámci těch daňových dohod v EU eh, jsou pokryty tím eh, daňovým prahem eh, předpokládaným v našem textu. Potom otázka právního základu. Samozřejmě je tady naprostá schoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí ohledně právního základu. Já velice vítám stanovisko Evropského parlamentu a její jeho právní služby, o kterém eh, hlasoval výbor pro právní záležitosti v lednu. Tady se zcela shodneme. Akorát bych eh, varoval proti potenciálním eh, pozměňovacím návrhům textu, které by mohly podpořit ty, eh, kteří eh, říkají, že jsme nezvolili ten vhodný právní základ. My trváme na tom, že cílem našeho návrhu je zajistit transparentnost a odpovědnost firm, kterých se týká a žádným způsobem ne na pomoci vymáhání daňové legislativy, ať už evropské nebo národní. Jenom to ilustruji. Můžu zmínit eh, harmonizovaný přístup k eh, národním daňovým systémům v pozměňovacím eh, návrhu 1. Každopádně, eh, paní předsedkyně, děkuji. Těšíme se na spolupráci s Evropským parlamentem. Intenzivně jsme spolupracovali s radou. Asi devětkrát jsme zasedli v pracovní skupině. A kromě e, právního základu e, e, i řada dalších otázek už je dokončena a těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem v této věci. Děkuji. So I think we have five minutes for the... Takže nám, myslím, zbývá pět minut na to, aby to zpravodajové uzavřeli chtíli. Evelyn? Mnohokrát děkuji za eh, všechny vaše příspěvky. Eh, díky nim máme eh, pěkný přehled o nadcházející práci. Bylo to hodně, tak jenom stručně k některým věcem. Děkuji nejdříve srdečně komisi za výklad. Já to řeknu jenom tak. My všechny ty problémy, o kterých hovoříte, dobře známe. Zaměření se na zemí se špatnou daňovou zprávou. Tak to známe, ale musíme se postarat o to, aby tady nevznikly nové mezery tímto systémem. A toho chceme dosáhnout svými pozměňovacími návrhy, zejména ty otázky eh, kolege Ferbra a také dalších k malým a eh, středním podnikům. Proto přesně tady máme ten práh 40 milionů. Tady jde o, o eh, směrnici o, o účetnictví nebo vedení účetnictví Eh, kde jsou malé a střední podniky vyňaté. Když se podíváte na rodinné podniky, tak eh, vy jste položili tu otázku, tak jsou tady samozřejmě rodinné podniky, které jsou obrovské, které překračují eh, ten práh tímto pokryté. Nebo IKEA nebo Porsche určitě nejsou malé a střední podniky. Když překračují ty podniky, ty Prahy, tak by se to na ně mělo vztahovat. Tak neměli jsme žádné uh, tlumočení. Teď Hugues. Já nemám co dodat. Se mě těšila spolupráce se Stínovi s pravodaji a odpovědi které, na otázky, které byly položeny. Dobře, takže mm, dochází, dospíváme tedy ke konci debaty. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15.3. Diskuse bude 3.5. Hlasování ve společném výboru 20. 30. Děkuji vám za respektování času. Děkuji.